<laughs> okay, friends, we'll start the meeting so that we can keep Dobře, můžeme tedy zahájit naše zasedání tak, abychom dodrželi harmonogram pro hlasování. Bod číslo jedna. Můžeme schválit pořad jednání bez změn. Souhlasíte s tím? Ano. Dobře. A odpolední eh, zasedání začne v 15 hodin a ne ve 14.30, tak jak bylo původně oznámeno. Bod číslo 2. Eh, sdělení o tlumočení. Máme k dispozici eh, všechny jazyky s výjimkou švédštiny a chorvačtiny. A dále výsledky posledního zasedání koordinátorů, které proběhlo 12. července byly rozeslány e-mailem a jsou v dokumentech k zasedání pro vás, kteří eh, chcete ten zápis pročíst. Eh, další bod, eh, zápis z 11. 12. července, můžeme ho schválit, ano, dobře. Bod číslo 4 z 19. června 2018, dále bod číslo 4, zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních Dále bod číslo 5. Ochrana osob eh, informujících o porušování právních předpisů Unie. A slovo má zpravodaj pan Silikiotis. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych všechny srdečně přivítat po letní pauze. Začínáme eh, poslední eh, rok v tomto volebním období a já doufám, že bude pozitivní. Chtěl bych úvodem poděkovat všem kolegům za vynikající spolupráci a také za pozměňovací návrhy. Eh, vypracovali jsme kompromisy a nadále jednáme se stínovými zpravodaji k našemu stanovisku. Stanovili jsme si šest zásad jednak k rozšíření směrnice, dále definice, koho e, můžeme nazvat whistleblowerem, jestli to může být firma, novinář a nebo rodinný příslušník. Dále evropský mechanismus pro ochranu whistleblowerů a dále zrušení hierarchie což znamená, že je možné se přímo obrátit na příslušná média a, nebo příslušné úřady, dále anonymita, osoby informující o porušování právních předpisů Unie a poté také e, něco, co se týká veřejných nebo poloveřejných institucí. My jsme se snažili pozici těchto osob posílit a zahrnout do textu ještě některé další věci. Eh, to se týká odstavce 1 a 2. Pozměňovací návrhy, které byly předloženy, eh, kráčí stejným směrem, například eh, ochrana a důvěra, tak aby se whistlebloweri cítili bezpečně a potom veřejné nebo poloveřejné útvary, které by měly být také zahrnuty do působnosti. Potom článek 13, tam máme různé názory, také pokud jde o to, jakým způsobem má být taková informace nahlášena, jakým způsobem ta osoba má být chráněna. Tady jsme eh, k tomu přistupovali poměrně otevřeně a doufáme, že se nám podaří nalézt nějaká řešení se stínovými zpravodaji. Brzy proběhnou další dvě setkání stínových zpravodajů a stínoví zpravodajové se budou zabývat kompromisy. Já se těším na další spolupráci s nimi, samozřejmě také se členy dalších výborů, tak abychom naše stanovisko posunuli dále a to pokud možno eh, vše v pozitivním duchu a za společného úsilí. Děkuji, pane Sedikiotis. Slovo má zástupce EPP, pan Becker. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl omluvit pana Kaza, za, e, který je tady sínovým zpravodajem a měl i jiné závazky a já budu e, zde představovat jeho stanovisko místo něj. Nejprve děkuji panu Silikiotisovi za jeho práci na návrhu stanoviska a ve svém vystoupení e, zmíním několik bodů, které jsem podrobněji zpracoval ve svých pozměňovacích návrzích. Celkově bych chtěl zmínit, že obecně nám vyhovuje práce pana zpravodaje. Je tady celá řada pozitivních změn, eh, které navrhly také jiní kolegové. Předložil jsem celou řadu pozměňovacích návrhů sám, které podle mého názoru text vylepší. Snažím se ve svých návrzích eh, odstranit ty příliš perspektivní části textu, například seznam toho, co jsou nezákonné eh, aktivity nebo eh, zneužívání zákona, porušování zákona. Já si myslím, že tady bychom totiž, kdybychom měli takový seznam, mohli přehlédnout určité prvky, které by měly spadat do působnosti té této směrnice. E, Toto se týká e, pozměňovacích návrhů 69, 71 a 91. Z osobní zkušenosti na základě práce a také na základě práce na této problematice a díky osobním kontaktům s whistleblowery si myslím, že tato směrnice by měla zahrnovat další pojistky a záruky a měla by eh, zajišťovat eh, také situace, eh, kdy whistlebloweri eh, podávají informace o nejvyšších eh, vládních špičkách a musí mít ochranu tak aby eh, opravdu nedocházelo eh, k porušování zákona a korupce. Eh, oni k tomu přispívají a tam by měl být mechanismus, který by umožnil kontrolu veřejnosti nad vládou. Je důležité, aby tyto osoby požívaly dostatečné ochrany prostřednictvím této směrnice a další pojistky a záruky jako možnost přímo oznamovat informace tradičním orgánům, to, to většinou v samoregulaci členských států a tady je potřeba e, zajistit, aby tyto osoby měly ochranu a, a e, tady je to v konfliktu ve střetu zájmu, protože e, někdy se to týká těch osob, které mají poskytovat tu ochranu. Takže tady je potřeba, aby tady byla ochrana ve chvíli, kdy je ta informace nahlašována i kdy je zveřejňována. Těším se na úzkou spolupráci se stínovými zpravodaji a se zpravodajem, tak abychom vylepšili situaci těchto osob, které oznamují porušování právních předpisů Unie. Těším se a děkuji za dosavadní spolupráci. Děkuji a nyní dávám slovo zástupci SND. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Děkuji, paní Děkuji, paní předsedkyně, milí kolegové, kolegyně. Během letní pauzy jsem eh, se také díval na pozměňovací návrhy. Vítám to, že některé frakce eh, při rozšiřování eh, pole působnosti ehm, to, to podporují, jdou do toho. Návrh komise pokrývá totiž jenom práva ehm, oznamatelů v určitých oblastech ehm, evropského práva. Já si myslím, že cílem je hlavně ochrana vnitřního trhu. Ehm, chci, aby to bylo rozšířeno, zvláště na e, otázky pracovního práva a pracovních podmínek a práva e, zástupců e, zaměstnanců. Kromě toho jsem rozšířil okruh osob na ty pro které by toto uplatnění mělo do budoucna eh, platit. Mimo jiné také osoby, které se eh, ne, nefigurují eh, ne, v normálním zaměstnaneckém poměru nebo rodinné příslušníky, ehm, ty mají být také touto směrnicí pokryty. Toto je i ehm, stanovisko zprávy z vlastní iniciativy výboru pro zaměstnanost z minulého roku. Pro mě ještě důležitý bod Ehm, hlášení a ehm, sleduji jednotlivých hlášení tak, abychom eh, se tady také mohli orientovat podle eh, jurisdikce, kterou máme k dispozici. Návrh komise eh, tady počítá ehm, nejprve s interními a externími podmínkami. Já myslím, že to je správná cesta. Kladu si otázku, ale nebo vlastně bych rád konstatoval, že tady by měla být zaručena větší jistota, větší bezpečnost pro oznamovatele. Toto by mělo být eh, důsledkem naší práce. A myslím si, že na některých místech budeme muset eh, ještě s ostatními stínovými zpravodají eh, o tomto hovořit. O tom, jak přesně budeme postupovat. Děkuji. Děkuji. Pan Hoc tady není, ale EKR e, zastupuje paní McKenta. Máte slovo? Děkuji, paní předsedkyně. E, pan Hoc lituje, že mezi námi dnes nemůže být dopoledne, ale požádal mě, e, abych zovala jeho stanovisko a přednesla ho výboru. Chci poděkovat zpravodaji za jeho dosavadní práci jsou nebo dvě, tedy pozměňovací návrh EKR, to je to, co předložil e, za nás pan Hoc. E, první věc se týká článku 1 kdy on vychází z toho, eh, eh, že je tady eh, seznam oblastí, které mají být pokryty a to by mělo být nahrazeno otevřeným seznamem. Minimálně jsou to oblasti, které jsou umístěny v, v směrnici, které by tam měly ponechány a členské státy by měly mít možnost jít za hranice tohoto ve svých národních legislativách. Zřejmě tento seznam začlenuje ty nejdůležitější oblasti, ale jsou tu některé členské státy, které se mohou rozhodnout toto pole působnosti rozšířit, tak aby mohly ochránit oznamovatele pro oblasti, které v tomto návrhu pokryty nejsou. E, takovéto rozšíření e, by nemělo dopad e, na ochran určitých oblastí, které už byly identifikovány, ale zároveň se bude rozšiřovat tato oblast pro osoby, které by mohly profitovat ze statutu oznamovatele. A toto bylo v souladu s úvodním textem směrnice. A rovněž by mělo být poznamenáno, že podle současného eh, návrhu rozšíření ochrany na ostatní oblasti tímto není znemožněna, ale takovéto rozšíření by asi eh, neznamenalo, eh, by nemělo bránit implementování směrnice. Zdá se, že je daleko přijatelnější, když ochrana oznamatelů bude stejná pro všechny, bez ohledu na oblasti, o kterých se tady hovoří. Druhý pozměvací návrh se týká článku 2, odstavec 1c, kde pan Hoci myslí, že rozšíření ochrany na dobrovolníky eh, eh, se zdá, zdá se, že jde příliš daleko. A ochrana by měla být eh, přenesena na osoby, které mm, by přímo ekonomicky byly tímto dotčeny. A těší se tímto na další spolupráci se s tím zpravodají. Děkuji. A teď přejdeme ke skupině ALDE. Jana Tum. Není přítomna? Je tu někdo jiný, kdo by zastupoval v ALDE? Ne. Takže budeme postupovat eh, a přijdeme k Jean Lambert. Mm, za zelené máte slovo. Eh, děkuji, paní předsedkyně. A také bychom rádi eh, poděkovali zpravodaj za eh, jeho práci. Budeme se těšit eh, na dobrou spolupráci, eh, která doufejme bude následovat. Je tu mm, pár poznámek, které už jsem slyšela od kolegů a ty jsou také v souladu nebo jdou v tom směru, v kterém se obírá i linie naší skupiny. Co se týče oblastí, které byly pokryty, tak už bylo něco řečeno o rozšíření tohoto na další oblasti. Předložili jsme v tomto směru pozměňovací návrhy, ale v takovém krátkém úvodním textu, je to článek 1. A ale relevant, jaké je tu relevantní příloha um, um, práva zaměstnanců, tady řečeno co přesně má být tímto pokryto. Stejně jako ostatní jsme předložili celou řadu pozměňovacích návrhů, které se týkají anonymity eh, oznamovatelů. Ehm, víme o řadě případů, kdy eh, se eh, to týkalo jednotlivců, kteří trpěli v důsledky svých odhalení. Takže jde o dodatečnou jejich ochranu a ehm, právě jde o tyto případy, které jsou důležité. A rovněž jsme zvažovali eh, ochranu, ať už je tu jakákoliv eh, rovnováha eh, moci, jde o zachování určité rovnováhy, ale všichni víme, že jsou tady oblasti, které jsou takové pružnější. Například tady máme struktury managementu, které mají neformální pravomoce takže jde nám tu správnou rovnováhu a stejně tak jako ostatní už zmínili, Eh, jsou tady vyšetřování, která jsou velmi důležitá pro osobu, která něco odhalila, tak aby byla informována o tom, co se tady děje a aby byla informována o pokroku a šetřeních a nálezech. Eh, tak jako ostatní, chtěli bychom explicitně rozšířit tuto eh, působnost také na jednotlivé subjekty v Evropské unii. Máme výhrady k otázce tento vstup vystupňování, kategorizace této zprávy. Myslíme si, že toto vždycky není úplně správné a rovněž jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů a posílili ještě podporu, která bude potřebná pro osoby, které podávají zprávy, protože myslím si, že když se podíváme do minula, tak výbor zná, ví o různých případech, a e, pak jsou tady možná odvetná opatření. V článku 14 jsme předložili několik pozměňovacích e, návrhů, které zmiňují jiná odvetná opatření, s kterými jsme se e, setkali. Takže se velice budeme těšit na spolupráci se spravodajem a se stínovými spravodají v této otázce. Doufáme, že budeme mít velmi silný legislativní text, a který tímto odvedeme práci. Přejeme si, aby to takto dopadlo už po dlouhou dobu, jako například má pracovná skupina. Děkuji. Eh, už tu nikdo další není, kdo by reprezentoval EFTD, jak eh, vidím, takže slovo teď má EFF. Chcete-li prosím něco říct, pane Matvě? Merci, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Nemáme žádné komentáře. Paní Moleka za komisi za DG Just je snad přítomna. Máte slovo. Děkuji mnohokrát. Poznamla jsem si všechny komentáře a připomínky a také jsem si přečetla pozdňovací návrhy. Je to velmi zajímavé. Možná jedna poznámka, které bych se chtěla dotknout, se týká zahrnutí také pracovního práva může nastat problém s eh, právním základem, pokud je o to zahrnutí, protože právní základ předpokládá konzultaci sociálních partnerů před eh, předložením návrhu komisi. A v této fázi, že nebylo považováno nutné zahrnout tuto oblast práva, může být předmětem diskuse. Zda je možné poté, co komise předložila návrh, zahrnout také tuto oblast. Vzhledem k tomu, že to může být považováno za určité odklonění toho řízení z důvodu nedostatečné konzultace sociálních partnerů. To je možná bod, který by stál ještě za úvahu. Děkuji mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A nyní dáme slovo panu Silikiotesovi. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, já budu stručný. Děkuji všem kolegům, kteří vystoupili. Děkujeme za pozitivní komentáře, děkujeme za vaši konstruktivní spolupráci. Jak už jsem řekl ve svém úvodním vystoupení, připomínám, že pozměňovací návrhy vylepšují původní návrh a některé otázky jsem zdůraznil které jsou klíčové. A tam je třeba na nich trvat. Cílem je zaručit ochranu všech oznamovatelů, kteří oznamují porušení práva Unie a zaručit jejich anonymitu. A na základě této legislativy je třeba vytvořit mechanismus, který umožní aby takové osoby mohly skutečně promluvit. Pokud eh, chceme lépe chránit oznamovatele, je třeba zajistit jejich anonymitu. A samozřejmě je jasné, že třeba také chránit eh, informace. Transparentnost musí být zaručena. A prostřednictvím transparentnosti budeme efektivnější v boji proti korupci a zneužívání. Závěrem zareaguji na komentář Evropské komise. Já vám rozumím, pokud jde o právní základ, ale my jako Evropané máme povinnost tuto otázku skutečně položit na stůl. Protože je třeba, aby se všichni mohli shodnout na tom, že tento návrh by se měl vztahovat na předpisy týkající se pracovně právních předpisů a naším cílem je zajistit větší efektivitu, větší transparentnost a lepší ochranu oznamovatelů porušení práva. A to se musí také týkat pracovního práva. Takže budeme muset zdůraznit rozšíření působnosti směrnice, aby pokryla i pracovní právo. A potom bude třeba zjistit, jak Evropská komise a příslušné orgány naleznou kolektivní řešení, aby rozšířili tuto působnost. Děkuji. V hlasování bude 24. září a v hlasování v jury 10. října. Tímto tedy se dostáváme k hlasování. A vzhledem k tomu, že někteří členové se ještě přesouvají, tak počkáme dvě minuty, než naše hlasovací karty použijeme v hlasovacích zařízeních a počkáme ještě na některé docházející členy. Okay, friends, then we... Takže kolegové, začneme s hlasováním a nejdříve budeme hlasovat o návrhu stanoviska k obecnému rozpočtu Unie pro finanční rok 2019. Kompromis A. Kdo je pro? Kdo je proti? Takže si to ještě ověříme. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 31 hlasy ku 10. Kompromis B, kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 10, kde je pro, kde je proti, zdržel schváleno. Kompromis C, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 13, kdo je pro, kdo je proti. Ověříme si to. Pozměňovací návrh 13. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 35 hlasy, 8 hlasů bylo pro. Kompromis D. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis E. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Kompromis F, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Odstavec 9, pozměnací návrh 26, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Kompromis G, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Kompromis H, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska tak, jak byl pozměněn. Hlasujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno 32 hlasů pro, 10 proti, 1 hlas se zdržel a děkujeme. Děkujeme zpravodajce, což jsem já, s výraznou podporou sekretariátu, který pracoval během léta. A nyní přejdeme k rozpočtovému řízení. a rozpočtové položky. Kdo je pro? 55.00, Ample 55.00, schváleno. 55.01, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to si ověříme. 55.01. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto 18 k 24. 55 02. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Empl 03. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ample 5504, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Ample 5505, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Ample 5506, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Padesát pět nula sedm. Tam se nehlasuje. Dobře. Takže musíme hlasovat MPL 5507. Kdo je pro? Je to chyba, říká paní předsedkyně. Musíme hlasovat o 5507. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Tak to ověříme. 55.07. Zahajuji hlasování. A hlasování bylo ukončeno. A je to těsně zamítnuto jedním hlasem. Bohužel mimo mikrofon. Bohužel není možné to měnit, říká paní předsedkyně. Je to 21.22, což znamená, že je to tedy zamítavé hlasování. A nyní 55.08. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Padesát pět nula devět odpadá. A nyní Ample 5510. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 5511. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 55.12. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Empl 55.13. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Empl 55.14. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Empl 55.15. Odpadá. 55.15, takže 55, 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Musíme si to ověřit. 55-16. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to zamítnuto. 23 hlasů pro, 23 hlasů proti, což znamená, že návrh je zamítnut. 55, 17, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 55, 18, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. 55, 19, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Empl 55, 20, kdo je pro, odpadá. Empl 5521, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. 5543 spolu s 5544. Identické návrhy, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Empl 5524, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se schváleno. Ample 55, 25, kdo je pro, kdo je proti, držel se schváleno. A máme tu elektronické hlasování u 26, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno. 24 pro, 21 proti, jeden hlas se zdržel. Ample 5527, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Ample 5528, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Ample 5529, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se tak to ověříme. 5529 zahajuji hlasování. Hlasujeme 55-29. Končím hlasování. A je to zamítnuto 43 hlasy. 55-30, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Ověřujeme 55-30. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je to zamítnuto. 20 pro, 26 proti. 55, 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Udržel se. Ověřujeme 55, 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 45 ku 1. Pokusím se překonat únavu po prázdninách. 55.32, kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si 55.32. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je to zamítnuto. A nyní Ample 5533. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Takže to si také ověříme, může to být těsné. Zahoji hlasování. A nyní končím hlasování. A je to schváleno jedním hlasem. E, Ample 5534 spolu s 5535. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Schváleno. Ample 5536. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme 5536. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to schváleno 27 k 8, 10 hlasů se zdrželo. Ample 5537, kdo je pro, kdo je proti, držel se schváleno. 5538, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Empl 5539, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Empl 5540, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se schváleno. Empl 5541, kdo je pro, kde proti. Ověřujeme MPL 5541, zahajuji hlasování. A končím hlasování. A je to zamítnuto dvěma hlasy. MPL 5542, kdo je pro, kdo je proti, Držel se, schváleno. Tady není žádné závěrečné hlasování. A to je všechno pro dnešek. Co se týče hlasování, nikoli pokud je o náš pořad jednání. Děkuji vám mnohokrát a budeme pokračovat velmi zajímavým tématem, o kterém jsme jednali a kde máme, měli jsme o tom poslední jednání před letní přestávkou. Měli jsme tedy rozpravu o Evropském orgánu pro pracovní záležitosti. Jde o projednání 929 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k nařízení, které zakládá Evropský orgán pro pracovní záležitosti. A dám slovo panu Lenersovi, který uvede téma jako zpravodaj. Máte slovo, pane Lenáci. Yes, thank you. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Jak jste uvedla, eh, měli jsme velmi kvalitní diskuzi k této zprávě 11. července před eh, letní pauzou a byla tady velká podpora ze strany kolegů pro tento návrh a eh, já jsem si jist, že jsme všichni strávili velmi příjemné letní dovolené a strávili jsme mnoho hodin na pláži, kde jsme si procházeli eh, těch zhruba 200 poslaneckých návrhů. Eh, pan Claude Rulé eh, tady kýve a souhlasí. Já jsem dostal velmi silnou zpětnou vazbu od kolegů. Bylo tam 929 pozměňovacích návrhů a 975 eh, navrhovaných vylepšení eh, pro návrh komise. A já si myslím, že to ukazuje, že je to velmi významná záležitost, jak se ukázalo i v červenci, nebo jak jsme říkali i v červenci, je to chybějící eh, kousek skládačky, pokud jde o mobilitu v Evropě. Velmi rychle bych chtěl navázat na to, co jsem říkal v červenci. Mám dojem, že potřebujeme eh, striktní, jasná a prosaditelná práva na, evropské, na úrovni Evropské unie. Pokud jde o mobilici tu pracovní síly, mnohé již bylo odvedeno a máme tady směrnici o vysílání pracovníků, o směrnici o prosazování těchto věcí a je tady ještě celá řada otevřených věcí, o kterých se jedná. Samozřejmě potřebujeme lepší prosazování práva, zejména pokud jde o přeshraniční e, situace a pravidla mm, v oblasti mobility. Evropané jsou stále mobilnější. 70, e, 17 milionů e, Evropanů žije v jiném státě, než je jejich země občanství, takže tady musíme posílit přeshraniční pravidla a prosazování. Já si myslím, Eh, že tato, eh, tento orgán eh, by se měl zaměřovat na to, aby se to opravdu změnilo v praxi. Tady nemá smysl, abychom tady vytvořili nějakého bezubého tygra. Potřebujeme skutečný účinný orgán a znamená to, že by se měly zapojovat i orgány v členských státech a jenom na velmi výjimečné eh, případy eh, by eh, opravdu nemělo docházet k tomu nezapojování národních orgánů. A já když jsem si četl první část pozměňovacích návrhů, tak mě to připomínalo Romea a Julie. Mnozí kolegové navrhli změnit jméno té agentury například, eh, aby tam byla Evropská agentura pro sociální a pracovní záležitosti nebo Evropská agentura pro přeshraniční eh, tržní eh, záležitosti a tak dále. To by byla zkrátka IAC, EACBLAM, ale já nevím, jestli tak by se měl označovat nějaký orgán, to by asi nebylo dobré, ale samozřejmě důležitější než jméno jsou funkce a e, pravomoce této e, agentury a já samozřejmě budu ale také zvažovat, jaké, e, jaký název zvolit, tak aby se v něm odrážela povaha této agentury. Přál jsem si, aby tato agentura byla dobře zacílená a Eh, tady hm, byly návrhy eh, omezit počet úkolů této agentury tak, aby byla efektivnější. A někteří by nejradši eh, zrušili samozřejmě všechny navrhované úkoly. A já to samozřejmě oceňuji, ale to by bylo já to samozřejmě oceňuji, ale to by bylo až příliš vymezené. My samozřejmě potřebujeme také účelnost, efektivitu. Mnoho kolegů eh, si také přálo, eh, aby eh, ten, to poskytování informací bylo už i pojato. A já samozřejmě chci, aby to vše bylo vyvážené, pokud jde o všechny úkoly. Dále odstavec, který se týkal usnadňování spolupráce mezi příslušnými zúčastněnými stranami, pokud jde o narušení eh, přeshraničního pracovního trhu. Eh, někteří se donívají, že to není eh, úkol té agentury a my to budeme muset zvážit v těch příštích týdnech. Jeden eh, z klíčových aspektů je pro mě eh, možnost, aby ELA mohla usnadňovat eh, společné a koordinované inspekce. Pokud se podíváme na pozměňovací návrhy, tak stanoviska kolegů jsou rozdílná, pokud jde o mm, tyto inspekce a kontroly, zda by agentura měla toto usnadňovat nebo je snad navrhovat a dokonce se jich účastnit a e, jaká je, má být spolupráce národních orgánů, zda závazná nebo dobrovolná. Takže o tom bych chtěl diskutovat se stínovými zpravodaji v mnoha ohledech, ale e, vzal jsem si z toho, že je to jeden z klíčových aspektů tohoto návrhu a budu usilovat o vyvážené a uspokojivé řešení. Dále jsou tady některé věci, u některých eh, pozměňovacích návrhů, kde si nejsem příliš jist, eh, jak se k tomu postavit, třeba mít tam příliš mnoho nových právních definic. Úkolem LLA by mělo být pomáhat prosazovat existující eh, pravidla, existující legislativu v EU, která již obsahuje různé definice. Já si myslím, že by to bylo matoucí, kdybychom tady začali vytvářet příliš novo nových definicí v tomto textu. A pak je tady celá řada ještě dalších otevřených záležitostí, jako je zapojení sociálních partnerů, zapojení Evropského parlamentu eh, do některých postupů, role administrativního výboru, eh, proces mediace, role ELA, pokud jde o vyšetřování porušení eh, práv EU nebo při vývoji nových pokynů. Já si myslím, že mm, tady to dnes nemáme vše procházet, ale v příštích týdnech se tím budeme zabývat a já se těším, že to budeme řešit společně se stínovými zpravodaji a všemi kolegy, kteří by měli zájem. Jinak ještě jednou eh, zdůrazním, že usilujeme o dobrou rovnováhu mezi pravomocemi členských států a principem subsidiarity na straně jedné a eh, tou snahou vytvořit agenturu na úrovni EU, která bude schopna eh, vylepšovat prosazování evropských pravidel eh, v této oblasti. A já si myslím, že se nám podaří tu rovnováhu nastolit, eh, než dojde k hlasování. Doufám, že budeme postupovat efektivně a rychle. Děkuji ještě jednou všem kolegům za jejich příspěvky a těším se na další spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane Leners. A nejprve mají slovo stínoví zpravodajové a potom další, kteří požádali o slovo. A slovo má pan Pirinsky jakožto stínový zpravodaj za SND. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. E, jsem potěšen, e, že e, opět můžeme započít naši práci a že se mohu podělit o své postřehy s panem Lénersem a ostatními kolegy. Je to opravdu výzva, je to napínavé téma a zpráva, jak již zaznělo, 975 pozměňovacích návrhů, to mluví samozřejmě samo za sebe. Ukazuje to, jak eh, důležitá je tato záležitost a A já bych rád eh, zmínil, že obecný přístup, který bychom Eh, chtěli vůči pozměňovacím návrhům mít, je společně vytvořit vyvážený návrh, vytvořit eh, agenturu nebo orgán, který by měl přidanou hodnotu, skutečnou přidanou hodnotu a napomohl vytváření skutečného jednotného pracovního trhu na jednotném trhu. A já si myslím, že v tom ohledu je pro nás důležité, abychom se pokusili konkrétněji definovat, co si představujeme eh, pod tím vyváženým textem a jakým způsobem eh, k němu dospějeme. Jsou tři oblasti, Eh, které eh, obecně jsou důležité. Za prvé jsou to cíle a působnost eh, aktivit tohoto orgánu. Za druhé jsou to jeho úkoly, které má plnit, abychom dosáhli našeho cíle. A to třetí souvisí právě s těmito úkoly. Pokud jde o cíle, předložili jsme za naši frakci Eh, asi 125 pozměňovacích návrhů a kolegové buď jednotlivě nebo eh, ve spolupráci předložili eh, celou řadu dalších pozměňovacích návrhů a chtějí, aby ta agentura byla efektivní, aby dobře spolupracovala a my jsme se snažili zaměřit náš přístup na text návrhu komise v úvodním ustanovení číslo 1, tedy že volný pohyb eh, pracovníků, svoboda usazení a svoboda poskytovat služby jsou zásadními eh, principy jednotného trhu Evropské unie eh, a, jsou zakotveny ve smlouvě o fungování EU. Já si myslím, že v tom bychom měli být jednoznační. Toto jsou tři svobody, které jsou rozhodující eh, právě i v volném pohybu pracovníků a proto bychom měli mít na zřeteli eh, dobrou eh, interakci a spolupráci v rámci těchto třech svobod. Jeden pozměňovací návrh v tom ohledu považuji za nepřijatelný, a to je pozměňovací návrh 54, který k textu úvodního ustanovení doplňuje následující větu. Práva e, volného pohybu nejsou ovšem absolutní a přílišné spolehání e, na tato práva, tomu by mělo být zamezeno. Ale e, tato práva souvisí se všemi třemi světami, s, svobodami, třeba svobodou usazení a tak dále. Tady přílišné zne, zneužívání těchto práv může být opravdu um, uh, závažné, porušovat pravidla a mm, třeba při poskytování služeb, takže uh, myslím si, že toto není, není vhodné a na to bychom nemohli přistoupit. Uh, my tady vnímáme jasný cíl a to řádným způsobem prosazovat existující legislativu EU, ale zaměřit se pouze na prosazování a držet se pouze toho, to je e, zavádějící. My bychom měli zjistit, jaké jsou e, důvody problému, měli bychom ty důvody řešit. Samozřejmě měli bychom vyřešit různé diskriminace a nerovné zacházení. Eh, kde, ke kterému na trhu dochází. A za druhé, pokud jde o prosazování, tak eh, tam jsou různé analýzy, posuzování eh, dopadů, výměna informací, přeskum příčin porušování nebo zneužívání pravidel. Na to bychom se měli zaměřit to se netýká pouze vysílání pracovníků, Není to pouze tam, kde dochází k porušování práva, jde i o ty pracovníky, e, kteří pravidelně cestují, aby e, tady mohli pracovat na jiném trhu, pracovním trhu jiné členské země. Tak e, tady je pravda, že různé právní akty Eh, zahrnují různé definice, jak říkal pan Leonard, ale když jsme procházeli ty pozměňovací návrhy a pracovali jsme s nimi, tak jsme zjistili, že existují eh, rozdíly v rámci eh, jednotlivých aktivit, pokud jde o definice. A já si myslím, že když se, kdybychom se zaměřili na definice a pokusili se nějaké předložit, tak by to pomohlo práci ELA rozhodně by jí to neomezovalo, protože v tuto chvíli existuje různé vnímání třeba i definice pracovníka. To souvisí s tím, že se mění povaha práce a pokud ELA má být e, smysluplným hráčem, tak není možné přehlížet tu potřebu definovat některé typy aktivit, Pokud jde o působnost, tak si uvědomujeme, že je potřeba zohledňovat postupy v některých členských zemích, třeba v severských, kde mají obavy, že by se mohly vytvořit problémy v dobře fungujícím eh, systému mobility. A my si myslíme, že tady by měla být nějaká No. multiklauzole, která by eh, toto ošetřila. Já nechci zabíhat eh, do podrobností jednotlivých úkolů, protože samozřejmě na to teď nemáme dostatek času a počet poznacích návrhů je samozřejmě eh, značný ale tady je potřeba zamyslet se nad koordinací, spoluprácí, výměnou informací, nad těmi společnými inspekcemi, mediací, eh, řešení sporů a tak dále. Tady si myslím, že bychom se měli držet principu, že musíme vytvářet spolupráci mezi ELA a národními orgány. ten vztah by neměl být eh, vertikální. Musíme opravdu usilovat o budování eh, spolupráce, samozřejmě respektovat výsady a pravomoce národních orgánů, ale zároveň to nesmí omezovat eh, působnost ELA ve snaze usnadňovat spolupráci mezi národními orgány a při prosazování evropských pravidel při eh, překlenování eh, problémů a řešení sporů. Eh, pokud je o tu strukturu, tak velmi stručně, myslím si, že není dobré zapracovat sem nějaké struktury EUROS do struktur ELA. My si myslíme, že EUROS funguje dobře tak, jak je to nastaveno v současnosti a je tam někde snaha změnit režim, který byl schválen v roce 2016 a my si nemyslíme, že ve směrnici ELA bychom se měli pouštět do měnění e, tohoto režimu. E, to by měla zůstat tak, jak to je. To stejné eh, se týká i sociálního zabezpečení a ta, je tam ta snaha některé ty věci přesunout do ELA. My si myslíme, že to by nebylo přínosné. A pokud je o platformu o nehlášené práci, tak tedy nemáme eh, stejné vnímání jako komise, eh, že bychom to se měli integrovat aniž bychom se nad tím podrobně nezamysleli. Sekretariát té platformy by možná mohl být inkorporován do ELA, tak aby se využily ty synergie, ale tady mm, opravdu musíme postupovat velmi obezřetně. Potřebujeme poskytnout ELA tripartitní eh, správní strukturu, a, a také si myslíme, že tento orgán by měl mít výkonnou eh, radu nebo řídící radu, tak aby ehm, v praxi fungovala lépe, byla operativnější. Jinak stílím skepsy pana Lenerta, aby eh, se tady do té zkratky přidávaly nějaká další písmena a aby se z toho stal spí, spíše orgán než agentura. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to eh, byly poznámky, které hodně vysvětlili. mnohé těm, kteří eh, se tolik neúčastnili diskuzí. A teď předávám slovo paní Tebesius. Prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, také děkuji zpravodaji Eh, který předložil celou řadu pozměňovacích eh, návrhů. Už tady tyto návrhy byly zmíněny. Eh, tak trošku zábavná diskuse o případných názvech. Já si myslím, že bude důležité si, u, si dát dohromady všechny tyto představy. U svých pozměňovacích návrzích jsem se soustředila na to, aby eh, rozdělení, které je zakotveno ve smlouvě, tedy pravomocí mezi členskými státy a Ruskou unii, aby to všechno zůstalo zachováno. A proto bych na tomto místě chtěla ještě jednou zdůraznit to, že pilíř sociální práva eh, jsou jenom politickým prohlášením záměru a ne nějakým evropským právem. Úkolem Evropské unie a tímto i oné nové agentury eh, pro práci je, spočívá v tom, přitom respektovat mm, práva členských států, doplňovat je. Komise by však měla mm, přijít se svým příspěvkem boj proti podvodu a dumpingu. A mm, to tak, že podpoří spolupráci členských států vždy eh, v koordinaci s jednotlivými národními úřady. Zvláště důležité je eh, poskytnutí informací pro činnosti přeshraniční. Eh, podporujeme to, že pravidla, která platí pro vnitřní trh, nebudou také platit pro malé a střední podniky, že budou usnadněna tato pravidla. Důležité je pro nás také to, aby dvojí struktury jak sám o tom mluvil zpravodaj, abychom se vyhnuli těmto duplicitním strukturám, protože existuje celá řada dobře fungujících stávajících systémů, jako například EURES. A myslím si, že bychom nově nemuseli to kolo vynalézat. Kromě toho bude důležité to, aby národní úřady eh, fungovaly pokud možno účinně a byly eh, začleněny do těchto nových struktur. Eh, další bod, ale to už jsem zmiňovala před letní přestávkou, ochrana dat tedy dat zaměstnanců eh, v tomto novém úřadě by měla být eh, zachována. Byla bych ráda, kdyby tedy tyto návrhy byly přijaty. Děkuji za pozornost. Děkuji a předávám slovo paní Harkin. Alde. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že na rozdíl od eh, mých kolegů jsem nestrávila eh, léto tím, že jsem pročítala tyto pozměňovací návrhy, eh, které budou, tedy této mé příspěvky, příspěvek bude krátký. Nejprve bych chtěla poděkovat zpravodaji když se podívám na tento, tento návrhy, tak musím říct, že z velké části souhlasím Zřejmě jsou tady určité niance, eh, kterých eh, musíme zvláště diskutovat. Dneska ráno jsme mluvili o tom, že eh, nemá smysl vytvářet takového bezubého tygra. A že členské státy by se měly účastnit, když to budou no, třeba omezené možnosti. Proto otázka na vás i nebo na komisi, jestli máme právní základnu pro toto v tomto návrhu. Eh, takže bych si ráda vyslechla názory na toto. Také jste mluvili o tom, že se budeme koncentrovat na eh, počet úkolů, že budeme omezovat. Například eh, součástí tohoto by mohl být menší, tedy co se týče poskytování informací, eh, toto by nemělo být omezeno. Když se podíváme na zprávu eh, účetního eh, dvora, tak tady se musíme soustředovat na finanční prostředky EU. E Jsou tady, tady šest doporučení, čtyři z nich se týkají poskytování informací. Tady by se mělo zvyšovat povědomí a také sběr a využívání dat. Nejsem ještě přesvědčena o tom, že bychom měli mezi tyto aspekty, ale jsem otevřena eh, vůči ehm, další eh, spolupráci. Myslím si, že jedna věc, kterou bych ještě ráda potrhla, je, že bych nechtěla, aby to prostě bylo ignorováno. A mnohé eh, pozměňovací návrhy mluví o přezraničním vymáhání. Eh, unijního práva eh, v oblasti mobility práce a o tom, jak bojovat proti zneužívání jak řekl pan Peninsky, víme, že svoboda pohybu je jeden z pilířů EU a proto my občané měli mít důvěru v to, že toto právo bude zachováno. Ale zase si myslím, musíme podívat na kompetence členských států, zásadu subsidiarity a pro mě alespoň to bude ta největší výzva, jak propojit, jak vytvořit rovnováhu mezi těmito dvěma aspekty, protože eh, mluvíme o spolupráci mezi ELA a eh, národními úřady, ale eh, je tu mnoho pozměňovacích návrhů, které jdou ještě za hranice tohoto. Jedna z otázek, které já osobně chci sledovat a předpokládám, že tomu tak bude na našem setkání s těmi zpravodajů, je um, otázka právního základu, o kterém jsem předtím mluvila. A co se týče názvu, tady souhlasím s návrhem komise No to je vše, co jsem teď chtěla říct. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji a předávám slovo um, dalším řečnici. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za to, že teď diskutujeme o tomto tématu. Je pravda, že máme spoustu pozměňovacích návrhů, bude velmi obtížné eh, to všechno teď projít dnes, ale myslím si, že jde o takovou základní linii a naše frakce ehm, si je vědoma nejdůležitějších ehm, bodů. Měli bychom vycházet z toho, co je účelem eh, tohoto eh, Evropského úřadu eh, pro pracovní záležitosti. Mm, ono nejde tolik o podporu vnitřního trhu, spíše jde o to, abychom se koncentrovali na to, jak občanům občankám pomoci, jak bojovat proti sociálnímu dumpingu. Mm, máme-li vnitřní trh, tak by to nemělo být na úkor rozumných pracovních podmínek mm, pro pracovníky. Tedy sociální dumping, to je téma, kterému se měli věnovat a také eh, boj za dobré pracovní podmínky. To jsou naše eh, zadání. Dále eh, k onomu Evropskému orgánu. Něco k sociálním partnerům. Sociální partneři mají hrát posílenou roli. To bychom si přáli v případě tohoto Evropského orgánu. Jde o to, jak bude řízen takovýto orgán. Národní sociální partneři by měli být daleko silněji začleněni do celkového plánovacího procesu eh, tohoto úřadu a měli bychom se postarat o to, aby tento orgán eh, mm, fungoval také pro sociální partnery, protože jde skutečně o boj za dobré pracovní podmínky, za boj proti sociálnímu dumpingu. A mm, tady sociální partneři hrají velmi důležitou roli. To je jádro všech těchto úkolů. Dále, národní systémy by měly být podpořeny a neměly by být eh, zničeny nebo nebylo by jim bráněno v práci. Jsou tu národní systémy, které fungují dobře. A Myslím, že bychom se neměli vzdávat těchto věcí, mělo by se v nich pokračovat, ehm, pokud odvádí dobrou práci a neměla být, být jejich práce ehm, pochybňována, znemožňována. Jsou tu rozdílné systémy, které ale dobře fungují v Evropské unii, eh, ty by měly pokračovat ve své činnosti a také se musíme podívat na zdroje národních eh, úřadů, tak aby, eh, nebyly, aby nemizely, protože jde také o data, o informace, to vše bude velmi důležité. Důležité je také to, aby to mělo smysl pro lidi na trhu práce, pro pracovní úřady, které fungují přímo v místě. Je to důležité pro to, aby fungovala spolupráce a aby se jenom nevytvářely nějaké úkoly, protože to někomu bylo uloženo. Tedy mm, eh, zdroje z národních systémů by jim měly být mm, eh, odebírány. Lidé by si měli všimnout, že to vytváří určitou přidanou hodnotu. To je rozhodující v tomto návrhu. A zvláště se musíme postarat o to, aby občané, občanky z toho měli více práce a nejenom, že se vytvoří nějaký dodatečný úřad, protože se vytvořit má. Děkuji a budu se těšit na další spolupráci. Děkuji. A teď za zelené, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych Ehm, přivítat všechny také po letní přestávce. Ehm, přeji si, aby, byla bych si přála, aby letní přestávka trvala ještě trošku déle. Eh, budu se těšit na spolupráci eh, s vámi při návrhu Ale Myslím, že si všichni tady jsme zajedno, a že téměř všichni kolegové to už teď řekli, že by to měl být orgán, eh, který si zaslouží svůj název. A pro mě prioritou by byla právě ona otázka toho, nejenom toho, že se vytváří úřad pro úřad. To je velice důležité, proto abychom mohli dělat jiné věci, které tady byly zmíněny a které už nebudu opakovat. Chtěl jsem jenom potrhnout tři body, které eh, pro nás byly hodně důležité. Ano, eh, pan zpravodaj už eh, zmínil Shakespearea a já bych mohla ještě říct, že slavný Faust mluvil o takzvaném jenom takovém kouři a zdání. Já si myslím, že bychom měli také mluvit o sociální bezpečnosti a vysvětlit, proč to děláme. Protože pro nás je velmi důležité, aby tento orgán nesledoval jenom otázky, které se soustředují na práci, protože podíváme-li se na EURES a na to, na eh, to, jaké konzultace prováděl euro z minulosti, tak je jasné, že hodně takového zmatku právě vznikalo z, z eh, systému eh, sociálního zabezpečení, otázky, jak by třeba sociální zabezpečení mohlo být přeneseno z jednoho státu na druhý, jak by se vzájemně mohly propojit. Takže se musíme podívat také na systémy sociálního zabezpečení a jak posílit svobodu pohybu tady. Druhá věc, zneužívání, ke kterému dochází. Velice často to má co dočinění právě se systémy sociálního zabezpečení a proto bychom toto rádi ještě eh, přidali. Chceme se podívat na problémy, které se vyskytují mezi zaměstnanci přímo v místě. Nechceme tady dělat nějaké technické dělení mezi otázkami. A druhá věc, to je to, co eh, zmiňovala řada kolegů. To je eh, začlenění jednotlivých aktérů a to nejenom odborů a sociálních partnerů, ale také organizací občanských společností, protože ty velmi často bývají dobře informovány o tom, jaké problémy eh, vyvstávají na trhu práce eh, s přeshraniční eh, mobilitou práce a proto si myslíme, že je velmi důležité, aby byly mezi námi, aby se s nimi konzultovala práce ELA. A poslední bod, tady pár kolegů už zmínilo otázku toho, jak se postarat o to, aby to nebyl bezzubý tygr. Myslím si, že bude důležité, aby tady mm, mm, byla možnost vynakládat tlak a také vytvářet transparentnost mm, v tomto orgánu a proto navrhujeme takový unijní seznam eh, společností, které eh, nesplňují právní požadavky a eh, tento orgán by byl právě orgánem, který je bude zveřejňovat, protože toto by mohl být nástroj, jak vytvářet tlak na podniky či společnosti, tak, aby začaly splňovat právní požadavky, které už existují a to by potom mohlo usnadnit práci tohoto orgánu, jak ty věci vymáhat. A za mě mohu říct, že se také těším na spolupráci, no, doufám konstruktivní spolupráci, další diskuse. Děkuji. Nevidím zástupce FDD a ENF. Nejsou zde zatím, takže nyní seznam řečníků paní Regner. Děkuji. Chtěla bych také všem eh, popřát eh, příjemný eh, začátek dalšího pracovního období. Je to jako kdyby znovu začínala škola a pracovní orgán ELA je důležitou výzvou. Zákonodárce, který se nedokáže postarat o to, že je právo opravdu uplatňováno, kontrolováno a prosazováno, se zesměšní a proto sdílím přístup pana zpravodaje, že potřebujeme jasná, eh, striktní a prosaditelná pravidla a zároveň samozřejmě musíme zajistit, že to celé bude fungovat. ELA má fungovat eh, zejména v praxi. A já ze své každodenní politické praxe vím, že přeshraniční spolupráce národních orgánů nefunguje tak, jak by si přáli, pokud jde o uplatňování kontrol a prosazování pravidel, které jsme si sami stanovili. Svoboda poskytování služeb je svobodou, která je velmi cená, ale kolega Perinsky zmínil, že se dochází k mnoha podvodům, jsou tady různé e, fiktivní firmy a proto je ELA velmi důležitá. Eh, my se tady musíme, eh, nebo já se chci zaměřit na eh, ten charakter toho úřadu. Tady je důležité, aby tato ELA agentura mohla fungovat tak, aby umožňovala spolupráci národních orgánů, aby skutečně ta práva uplatňovala, protože jinak Ehm, to k ničemu nepovede. My potřebujeme takový orgán, eh, který bude fungovat, který pomůže k prosazování práva a já bych tady připomněla ráda finanční krizi. V tuto chvíli máme fungující bankovní dohled a stejně tak by i ELA Eh, si z toho měla vzít příklad a měla by se zaměřit na ty praktické věci, které je potřeba prosadit, sociální pojištění, eh, všechno, eh, co, mm, když se provádí národní kontroly národních orgánů, tedy aby, aby ty věci byly opravdu dodržovány v praxi. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní pan Georges Bach. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že dnes mám eh, poněkud lepší pocit než v červenci, i když v červenci bylo zřejmé, že jsou tady velmi rozdílné názory. Někteří hovořili o odmítání eh, a, a mm, byli jsme velmi rozpolcení. Já jsem považoval za naprostou nezbytnost mít Evropský orgán pro pracovní záležitosti a v tom podpoři, podporuji pana zpravodaje Lénerse. Již se tady zopakovalo několikrát, že tento orgán by neměl dobře vypadat pouze Eh, v teorii, ale měl by mít dobré kompetence i v praxi. Potřebuje také finanční prostředky. Tam je to velmi důležité pro to, aby orgán mohl fungovat. Pokud jde eh, o vytvoření eh, toho výboru, tak tam to nesmí být alternativní záležitost. Musí to být závazné. Jsem také přesvědčen, že musíme více zapojovat sociální partnery, například pokud jde o hodnocení rizika, provádění různých analýz, a je potřeba, aby tam byli eh, zástupci eh, odborových eh, organizací v tom grémiu. Jinak bylo také zdůrazněno paní Harkin, že není možné, abychom zřizovali něco proti členským státům. Tak to není. My chceme tyto věci dělat společně s nimi, mají se do toho zapojit a má to být vyvážené, tak aby to přineslo skutečnou evropskou přidanou hodnotu, pokud jde o vnitřní trh a poskytování služeb. Tady nejde pouze o kvalitu a bezpečnost, ale jde také o sociální aspekty. Chceme zabránit sociálnímu dumpingu. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Balas. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem zpravodajem pro velmi náročné téma koordinace systému sociálního zabezpečení. A tady chceme dokončit práci v následujících týdnech. A během našich debat se velmi často vrací stále to samé. Neexistuje skutečná možnost kontroly a poradenství a rovných sociálních práv prostě proto, protože neexistuje dostatečný evropský odkaz, ať už je to v předpisech, které existují, anebo v nástrojích. A myšlenka Evropského orgánu pro pracovní záležitosti právě kompenzuje nedostatek, který je významný a který by nám pomohl ve všech dalších oblastech sociální legislativy. Rozumím, že si přejeme mobilitu pracovníků, to je skvělá věc, ale aby byla účinná, je třeba bojovat s podvody za každou cenu. A abychom mohli bojovat s podvody, je třeba, abychom měli úřad, který bude všechno jiné než byrokratický. Co je byrokracie? Je když otravujeme lidi a není to účinné, protože se nerozhodne. A já myslím, že pokud chceme pomoci podnikům, aby dobře znali legislativu, pokud chceme bojovat s podvodníky, tak je třeba, aby tento Evropský orgán pro pracovní záležitosti měl skutečně autoritu, aby rozhodnutí tohoto orgánu byla skutečně efektivní, účinná. Říkám se, že to bude v rozporu s evropskými normami. Nic tomu nebrání. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 151 a 153 upravuje, že Evropská unie doplní činnost členských států eh, v sociální oblasti. A přesně o to tady jde. A bylo by byl by to takový doplněk se souhlasem orgánů členských států, které by souhlasili s tím, aby tento orgán mohl působit. A to by nám umožnilo větší srozumitelnost, pokud je o mobilitu pracovníků. Takže já podpořím všechny návrhy, které vlastně se zasadí o to, aby to nebyl další nástroj byrokracie, ale efektivní nástroj, který bude moci přijímat účinná rozhodnutí. Děkuji. Děkuji. A nyní paní Šojdrová. Kolegyně a kolegové, já věřím, že letní přestávka nás posílila a že se vrhneme do práce. Já souhlasím s, kolegem, s kolegou Balášem v tom, že tento nový orgán by měl být efektivní a doplňovat eh, kompetence členských států na té eh, evropské úrovni a měli by spolupracovat proto jsem také předložila řadu pozměňovacích návrhů. Ehm, nenavrhuji změnu názvu ale skutečně upřesnění kompetencí této nové agentury protože je důležité, aby právě protože je nová, aby bylo jasné, v čem budou její kompetence a v čem bude užitečná. Ehm, je také důležité, aby pomáhala a ne, aby vytvářela novou eh, bariéru. Proto navrhuji, aby například spoplatnění služeb bylo jasně dané jen pro členské státy, ale ne pro zaměstnavatele a pro zaměstnance to v tom návrhu komise není úplně zřejmé a já se domnívám, že toto bychom měli dobře zvažovat, zda zaměstnavatelé a zaměstnanci budou muset platit za konzultace a za vyjádření této agentury. To by asi nenaplňovalo tu e, naši představu. E, v několika pozměňovacích návrzích navrhuji respektování národní právní úpravy, například Eh, v tom, aby také experti eh, členských států měli eh, nárok na zastoupení v expertních a pracovních skupinách. To zatím v návrhu komise není jasné, není to jasně dané a já se domnívám, že pokud chceme lepší spolupráci s členskými státy, tak by tam tento nárok měl být dán. Čili mé návrhy jdou e, tímto směrem, aby nová agentura byla skutečně pomocí pro koordinaci a pro spolupráci, aby to nebyla jen nová e, byrokracie. Děkuji. Thank you. Děkuji. A nyní paní Jazlověcká, máte slovo. Děkuji. Já vítám kolegy po prázdninách a jsem je pěkné, že všichni jsou že všichni jsou odpočatí a opálení a můžeme se pustit do práce. Chci zmínit řadu otázek. Je dobré, že vznikne tento nový orgán a my jsme několikrát pracovali na dokumentech, kde právě scházely údaje o zaměstnanosti, o vysílání pracovníků, o sociálním dumpingu. A měli jsme pocit, že takový orgán nám schází. My jsme ho potřebovali a jsem ráda, že nyní vznikne. Několik poznámek. Za prvé, je třeba jasně vidět, co tyto společné inspekce budou dělat, jak budou vypadat. Jakákoliv kontrolní funkce musí být prováděna společně s členskými státy, kterých se to týká. Komise odkazuje na mobilní pracovníky. Přitom vysílání pracovníků se týká mobility služeb spíše než práce. Avšak všichni víme, nakolik jsou důležité podmínky zaměstnávání vysílaných pracovníků. A proto musí být v kompetenci tohoto nového orgánu, pokud jde o kontrolu. Ve svých pozměňovacích návrzích také odkazuji na to, že tento nový orgán by neměl být novou překážkou na evropském trhu práce. Příliš často komise vytváří nové překážky pro tvorbu pracovních míst a to oslabuje Evropu. Síla Evropy je v malých a středních podnicích a ty měly mít volnost při vytváření pracovních míst. Děkuji. A nyní se obrátím na zástupce komise. Celá řada otázek zazněla pro zástupce komise a možná máte i vlastní náměty. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Dobré ráno všem. Možná mohu poděkovat za odvedenou práci až dosud. Děkuji. Vím, co předchází pozměňovací návrhům, veškerá jednání a porady. A parlament se pustil do náročného harmonogramu a proto vám vřele děkujeme. V této fázi za komisi je obtížné vystoupit a komentovat vaše pozměňovací návrhy, které zatím nebyly schváleny. Ale snad eh, bych se pokusil opět některé otázky a zopakovat, že na to, co je v návrhu komise, my souhlasíme s velkou většinou z vás, že potřebujeme skutečně funkční orgán, funkční úřad. A aby byl funkční, aby byl operativní, tak musí působit v oblasti spolupráce, zprostředkování, poskytování informací. Poskytovat informace dávat možnost posílit spolupráci mezi národními orgány a možnost také poskytovat občas určitá řešení skrze zprostředkování, skrze mediaci. To, to jsme navrhli a to je náš komplexní návrh. A to je logika jednoho kontaktního místa, která je v pozadí našeho návrhu. Pokud jde o název, my si myslíme, a my jsme vedli celou řadu diskusí interně a je to útvar, který bude fungovat v oblasti volného pohybu, vysílání, sociálního zabezpečení. A myslíme si, že to se dobře odráží v tom názvu Evropský orgán pro pracovní záležitosti, ELA. A je to také krátká zkrátka ELA, která zatím neexistuje. Pokud jde o informace, tak vidím, že ten prvotní úkol, který jsme navrhli, je tak trochu výzvou pro parlament. Informovanost se týká také prevence a myslíme si, že informovaní pracovníci, informované firmy by přispěli k naplnění konzistentního, koherentního, soudržného trhu práce a to skutečně zlepší kvalitu mobility práce. A někdo z vás zmínil zvláštní zprávu Evropského četního dvora. My to bereme velmi vážně a uděláme celou řadu kroků, možná příliš a je to trošku roztříštěné, ty informace. A myslíme si, že tady logika jednoho kontaktního místa je velmi důležitá. A proto si opět myslíme, že tento prvotní úkol, který jsme navrhli pro tento orgán, je relevantní. Já jsem také zaslechl komentář o zapojení sociálních partnerů. My jsme na ně evidentně nezapomněli, sehrávají klíčovou úlohu v oblasti pracovní mobility a volného pohybu pracovníků a proto jsme předpokládali tu skupinu zúčastněných eh, subjektů, která se hraje klíčovou úlohu, takže na to se omezím. Ve svých komentářích eh, Samozřejmě nabízíme naši odbornou pomoc. Pokud máte další otázky, další připomínky, tak eh, bude velmi rádi se sejdeme se spravodáme a jeho týmem. A prozatím děkujeme vřele za veškerou odvedenou práci a také za ten ambiciozní harmonogram, který jste ohlásili na samém počátku tohoto procesu. Děkuji. A myslím, že teď dám slovo panu Lenersovi, zpravodaji, a pokud budete mít otázky za nás na komisi, tak samozřejmě je můžete položit, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Nemám žádné otázky prozatím a myslím, že se nebudu vyjadřovat ke všem komentářům. Děkuji za nasazení všem. Myslím, že směřujeme k společnému pochopení a celá řada podrobností musí být ještě vyřešena. Chci podtrhnout, pokud jde o informovanost, aby nedošlo k nedorozumění. Informat, poskytování informací je klíčové, je skutečně důležité. Já jsem z pohraniční oblasti, dvě země sousedí s mým regionem a máme velké problémy s informovaností. A to je důvod, proč já nejsem nutně přesvědčen, že poskytování informací je nejlépe řešeno na úrovni Evropského orgánu pro pracovní záležitosti. Já dostávám mnoho dopisů a e-mailů z mého volebního obvodu každý týden a týká se to například eh, fiskální koordinace, zdanění a tam nemá Evropské unie žádné pravomoci. Jak bude Evropský orgán pro pracovní záležitosti informovat plně občany, osoby, které se chtějí přesunout do zahraničí. O té části evropské legislativy, které se týká mobility, pokud jde o pracovně právní legislativu a nebude je současně informovat o daňových smlouvách mezi Německem a Nizozemskem. My se musíme více soustředit na poskytování informací a nemám nutně pocit, že to bude nejlépe řešeno na úrovni Ela. Chci zdůraznit, že informace jsou pro nás opravdu důležité. A pokud jde o zbytek, vidím, že, že už je skutečně velmi pozdě a my se těšíme na spolupráci s každým v následujících měsících. Dobře, děkuji za vaše vystoupení. Harmonogram je následující. Budeme hlasovat v EMPL 18. října a termín pro plénum zatím nebyl ještě rozhodnut, nebyl rozhodnut. Takže nyní postoupíme k bodu Dobrá, Měli bychom přejít k bodu 8, ale budeme čekat na zpravodaje na pane Kalvet Šambona. A je to velmi důležitá zpráva, kterou budeme projednávat. Počkáme pět minut, anebo pokud chce někdo ještě vystoupit, pokud jde o Ela pokud jde o evropský orgán, tak si dáme přestávku pět minut a prosím, vraťte se, protože bod 8 je velmi důležitý pro Evropský parlament. Yeah.

Uh. Sì, sa, sì, c'est convaincre. OK, friends. Uh, Dobrá, přátelé, zahájíme opět naše jednání a budeme probírat bod 8 na pořadu jednání, transparentní a předvatelné pracovní podmínky v Evropské unii. A nejdříve dám slovo našemu zpravodaji, panu Calve Chambon, a potom se obrátíme na stínové zpravodaje a jsem si jistá, že také vyslechneme komentáře komise následně. Takže nejdříve pan eh, Calvé Chambon, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vítejte všem, kteří se vrací z dovolené. dovolená, která nám osvěžila mysl a to usnadní naši práci. Budu hovořit španělsky, protože toto je zásadní směrnice a proto využiji svůj mateřský jazyk a dopřed, dopředu řečník děkuje tlumočníkům. V jakém rámci se nyní pohybujeme? nesmíme ztrácet eh, čas, pokud jde o tuto směrnici. Skutečně času není mnoho a komise se velmi zajímá o tento návrh, ale o něj se zajímají vlastně všichni. Bude tedy třeba, aby tato směrnice byla schválena během našeho volebního období, to je náš společný záměr, ještě před volbami. A je to také důležité pro celou společnost. Parlament už ten návrh hodně zdokonalil a to má určitě svůj dopad. A chápeme, že tento návrh má obrovský význam. Jak konečně další fáze vývoje Evropského sociálního pilíře, a tady mám zejména na mysli setkání v Jeteborgu. Chci poděkovat všem kolegům za nasazení a za veškeré úsilí vynaložené okolo tohoto textu. Já jsem si také přečetl řadu pozměňovacích návrhů a to prokazuje nadšení a zájem o návrh ze strany jednotlivých kolegů. A ty kapitoly, které zde mohu uvést, a kde jsem přesvědčen, že nalezneme kýženou rovnováhu, a kde nebude problém se zamítnutím směrnice. To se týká kapitoly o informací o pracovně právních podmínkách. Tady máme možnost jednat, pokud tyto informace jsou poskytnuty s přihlédnutím k citlivosti na administrativní zátěž u malých a středních podniků. Tedy pokud jde o poskytování nezbytných eh, zásadních informací, abychom umožnili určitou pružnost. A já jsem navázal určité kontakty a pochopil jsem, že ty informace jsou klíčové. Je to důležitý základ. A já jsem si to nebyl vědom. A to je skutečně zásadní. A můžeme se velmi eh, inteligentně přizpůsobit eh, realitě, pokud jde o produktivitu například eh, malých a středních podniků, které jsou izolovány a které neovládají internet a informatiku. A ty musí mít také větší prostor a větší pružnost. Musí mít určitý manévrovací prostor a myslím, že to neznamená žádný problém. Pokud jde o práva, je třeba stanovit termín, a mělo by to být eh, v rovnováze, pokud je o zkušební období. Existují už určité návrhy a myslím, že se nám to podaří. Také vám chci něco připomenout. Lépe je často na úkor dobrého. A měli bychom být schopni konkrétního sdělení v této směrnici. To je zcela jasné pokud je o jeteborské zásady, tak ty by měly být pro evropské občany hmatatelné, protože se vlastně obracíme na občany. Nejde o žádné teoretické záležitosti. Pokud maximální období eh, od teoretické přípravy představuje 25 pracovní doby, tak je to konkrétní příklad pro evropské občany. Nehovoříme do prázdna. A myslím, že se nám podaří nalézt tuto rovnováhu. Je to inteligentní legislativa, která předpokládá určit, určitou sociální smlouvu. A my k tomu dospějeme, tím jsem si jist. Dále změníme pracovně právní vztahy směrem k lepšímu. existuje právo, existují další informační kanály, které existují pro vyslané pracovníky. My jsme pokročili u tohoto tématu a otázkou je, zda máme snahu ohlásit konkrétní věci pro evropské občany. Pokud tomu tak je, tak nalezneme rovnovážný bod a práce komise až dosud je pozitivní, minimální nároky. I to představuje konkrétní práva. Možná je tu problematické téma. Podnikatele a produktivní prostředí by nemělo být eh, zbaveno konkurenceschopnosti. Nesměl bychom být příliš eh, rigidní a neměli bychom eh, vlastně otvírat prostor nahodilosti, což by bylo pro podniky neoprávněné. Taková nahodilost, která by byla bez omezení. A také vlastně smlouvy, pracovní smlouvy s nulovým počtem pracovních hodin. Tady není naším cílem přijímat opatření, která jsou rozumná, jak je běžné v Evropě, pokud jde o pracovně právní vztahy. Ať už jsou smluvní nebo ne. Měli, měli bychom se snažit bránit zneužívání a tyto smlouvy jsou stejně omezené. Takže to, co vyvolává polemiku, a tady jsem viděl, že velký odpor proti některým pozemcům návrhům, tak je to problém definic. Jak definovat eh, pracovníka? My jsme hovořili o zdravotních sestrách a uváděli jsme konkrétní aritmetické příklady. Evrop, také jsme hovořili o rozhodnutí Evropského soudního dvora. A měli bychom si klást otázku, o co jde v tomto návrhu. Záměrem je, aby evropští občané uznali, že v pracu, ve světě práce existují určitá práva. A občan je charakterizován jako evropský občan, jako evropský pracovník a tato práva by měla být dodržována, ať už je právní forma v oblasti pracovně, pracovně právní libovolná. A tady nám jde o dvě věci. Za prvé, a to sdílím bez zbytku, tedy nikdo by neměl být zbaven těchto práv. Ta práva jsou univerzální v Evropě a nikdo by z toho neměl být vylučován. Dobře. A kromě toho je tu technicko-právní zřetel, my se zabýváme politikou, ale to je, toto je spíš věc eh, související s oblastí právní. Nem neměli bychom ohrožovat subsidiaritu, pracovní právo v jednotlivých členských státech. To je nám řečeno. Já s tím souhlasím, ale myslím si, že bychom se neměli dostávat do příliš odborné právní diskuse. Navrhnu určitý kompromis z hlediska práva a ne z hlediska právníků a právního naplnění tohoto textu. předložím bezprostředně písemný návrh, kde se pokusím sloučit jednotlivá stanoviska. A to zásadní je, že každá osoba, která je ve stavu ekonomické závislosti a organizační závislosti, funkční závislosti, hierarchické závislosti, pokud pracuje, tak každá osoba v takovéto situaci by měla být pokryta těmito právy. A následně každá země, a tomu se nelze vyhnout, nemůžeme mít e, jednotný zákonník práce v Evropě, ale každá země naplní podle vlastní pracovně právní legislativy a když řeknu naplní, tedy podle vlastní legislativy, tak ta země bude moci využít libovolný pojem eh, OSVČ, podnikatel, toreador, mě mi to úplně jedno. Ta závislá osoba která ekonomicky, organizačně, hierarchicky tedy je osobou závislou pročnou dobu, tak ta musí být také pokryta těmito právy. A můžete tomu říkat, jak chcete. A každá země, až najde příslušný pojem, příslušný termín, tak zajistí dodržování těchto práv. To navrhnu. Protože pokud se pustíme do příliš kodifikovaného právnického pohledu na to, co je pracovník, co je zaměstnavatel. Tak nám hrozí, že se v tom ztratíme a budeme mít co dočinění s, velkým, s velkou bouří odporu. A je na nich, aby se přizpůsobili. A já si přeji, aby tato směrnice byla směrnicí právně a nikoli legislativní. A to je návrh, který předložím, abychom tuto situaci odblokovali. Takže přizpůsobíme eh, práva pracovníků novým formám práce na evropské úrovni, což je zcela legitimní věc pro Evropu, jak se mi zdá. A to je úkol také této směrnice. To nám tedy zbývá, máme práci před sebou a skutečně mám chuť si vrhnout rukávy. Thank you, Mr. Calvi. Děkuji, pane Calvi Šambon. A za EPP má slovo pan Radke. Děkuji, paní předsedkyně, pane zpravodaji, kolegyně a kolegové. Nejprve bych rád upozornil na to, že jsem poněkud iritován a vadí mi, že termín, který byl původně naplánován na dnešní odpoledne a který, který jsem si také příslušně naplánoval, eh, že to téma je projednáváno takto s předstihem, hned po letní eh, přestávce a že jsem vlastně ze svého jiného jednání eh, byl vtažen sem eh, a já si myslím, že to opravdu nedostálo tomu, jak důležité toto téma je a proto to chci zmínit. Jinak musím říci, že sdílím do jisté míry optimismus pana zpravodaje. To zatím bylo zřejmé také na každém setkání stínových zpravodajů. Máme velké společné pochopení a vnímání toho, že je pro nás důležité nejenom, abychom tady vytvářeli nějaké lirické dílo, ale abychom eh, opravdu šli k podstatě práv zaměstnanců v Evropě. Chceme jejich práva vylepšit a jejich situaci a proto si myslím, že jsme v mnoha místech na dobré cestě. I když zcela jasně musím také říci, že je tady několik témat, kde jsme ještě velmi vzdáleni kompromisům a já si myslím, že se nám ten kompromis třeba ani nepodaří dosáhnout. Jako příklad bych uvedl téma definic, pojmu zaměstnanec. Já mám samozřejmě velké pochopení pro vnímání eh, pana zpravodaje, který říká, Měli bychom eh, být spíše političtí než právní, ale pro někoho, kdo nepochází z právní oblasti, je to vždy pozitivní, protože to znamená, že se do věci pustíme eh, s velkou dávkou eh, lidského zdravého rozumu. Ale já si myslím, že bez té právní stránky se ale neobejdeme a proto pokud jde o provádění v členských státech, tak je to velmi důležitá otázka a nemůžeme to nechat zcela stranou, eh, tu právní eh, stránku. Já bych eh, rád řekl, že bychom měli pracovat na těch věcech, kde máme společné vnímání, kde bychom před volbami ukázali, že potřeby zaměstnaných jsou pro nás nesmírně důležité a ty věci, kde se nerysuje kompromis, jako například u otázky eh, právní definice pojmu zaměstnanec, tak tam potom budeme muset mít eh, hold sporné hlasování, bude tam buď taková či taková většina, ale v těch věcech, kde má máme spory, tak tam bychom rozhodně kvůli tomu neměli ztrácet ze zřetele ty věci, které vnímáme eh, stejně a kde toho máme mnoho společného. A na těch místech bychom se měli posunout dál, tak, aby to posloužilo zaměstnancům. Děkuji. Pan López, SND. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat za práci odvedenou v posledních měsících s panem zpravodajem a s ostatními stínovými zpravodaji. Sdílím to, co tady zaznělo, tedy to, že je nezbytné, aby Evropská unie, Evropský parlament v příštích měsících stihli vytvořit právní akt na toto téma v oblasti práce to je potřeba, potřebujeme dobrý rámec, pilíř sociálních práv. Evropský parlament na tom již dlouho pracuje, ale teď potřebujeme skutečný konkrétní nástroj a víme, že naše společnost prochází velkými změnami, máme ekonomické eh, problémy, ehm, máme nespokojenost ve společnosti. To vše souvisí eh, se změnami na pracovním trhu a proto bychom se měli pokusit eh, předložit příslušné opatření a komise k tomu právě předložila tento návrh. Vyjednávání se vyvíjí víceméně pozitivně a smysluplně díky přispění všech frakcí na podněty zpravodaje. A já si myslím, že jsou tady eh, dvě velmi zásadní obsáhlé otázky, které se týkají minimálních práv v oblasti eh, pracovního závazku a potom informační balíček. Tam si myslíme, že ještě je prostor pro vyjednávání a Evropská komise k tomu eh, předložila poměrně dobrý návrh. Myslím si, že tyto různé pozice je potřeba sladit a vyjednat. Je tady další důležitá záležitost, zejména pro naší frakci, je to článek 12 návrhu komise, kde jde o uznávání a ochranu určitých modelů práce v některých členských zemích. Jsou to pracovní modely, eh, které vychází eh, z kolektivních eh, smluv a ne z práva. Jsou to systémy, které ale fungují a Evropská komise by je proto měla uznat a chránit. Jde zejména o severské země, které mm, mají tyto smlouvy. A měli bychom si uvědomit, že je potřeba, eh, nebo komise tady podporuje minimální pracovní právo, ale my zároveň musíme zohlednit i tyto severské modely, nebo i jinde, kde existují tyto modely a to je něco, zač by eh, se měly zasazovat i ostatní frakce. My se ještě zamyslíme nad tím, jaké konkrétní formulace k tomu navrhneme. Poslední eh, věc, pan zpravodaj o tom také pohovořil, v té věci jsou velké rozdíly názorů, jde o definici v článku 2. Naše frakce by chtěla zdůraznit, pokud je o článek 2, že je pro nás eh, důležité a my se tam velmi eh, odhodlaně pustíme do vyjednávání, eh, pokud jde o pracovní právo na evropské úrovni, tak tam nemusíme nutně stanovovat, co je to pracovník tam nepotřebujeme úplně zásadní eh, definici. Tady jsou tři jiné zásadní otázky. Za prvé je to působnost, samozřejmě. Působnost směrnice, zásadní věc. Dále právní jistota a bezpečnost. Směrnice. A potom eh, možnost směrnici prosazovat. Proto je ta diskuze důležitá. Tady přece nejde o tu samotnou definici, jde o zájmy, které se skrývají zatím, jde o to všechno, co je zatím. A to je rozhodující. Musíme se zamyslet nad tím, kolik lidí tím bude dotčeno, jak se to dotýká pracovního trhu, co je to za fenomén, nové Eh, pracovní smlouvy, eh, pracovně právní vztahy. Tady jde o to, že jsou překračovány určité červené linie rozdělování mezi osobami samostatně vydělečenými a zaměstnanci a my eh, tady potřebujeme to vyřešit v praxi. A to jsou věci, které jsou pro nás důležité. A myslím si, že se nám jistě podaří vyjednat kompromis. My o to budeme ze všech sil usilovat Přejeme si, aby tato směrnice nejrůznější typy zaměstnávání a modely práce v Evropě chránila. I když eh, samozřejmě musíme zabránit eh, eh, nejisté práci v některých odvětvích a jde o nové atypické formy zaměstnání. Ty nabízí málo jistoty ale je potřeba to chránit touto směrnicí. Paní McIntyre, máte slovo. Ano, děkuji. Nejprve bych ráda poděkovala eh, našemu zpravodaji. Děkuji za eh, velké úsilí, které do toho vložil. Eh, skutečně oceňuji způsob, jakým jsme spolupracovali a také to, jak vzal v úvahu všechny naše obavy, úvahy a věci, které považujeme za důležité. Takže toto velice oceňuji, ten způsob, jakým na této složce pracujeme a myslím si, že to znamená, že budeme moci dosáhnout uspokojivého výsledku či shody. Je tu řada oblastí, o kterých jsem chtěla pohovořit. První oblast. Co mi leží na srdci je, eh, a já myslím, že je to návrh rady, vyčlenit pracovníky z oblasti veřejných služeb eh, z této směrnice. Nevidím tedy žádnou legitimizaci eh, pro to, abychom soukromé a veřejné pracovníky, abychom s nimi zacházeli rozdílně. Možná, že Eh, tady budou ozbrojené složky, že tady by tady mohlo být ta, eh, ta úprava trošku jiná, možná, ale je zvláštní, že rada vlastně chce eh, vyloučit všechny ty lidi, kteří jsou zaměstnáni vládami. To by znamenalo, že nepodporují směrnici pokud eh, členské státy řeknou, mm, no ono to platí pro všechny ostatní, ale ne pro nás, tak to si myslím, že je nesprávné. A první poselství, které by rada měla vyslat, je to, že eh, tato směrnice by měla být aplikována na veřejný, na pracovníky ve veřejném sektoru stejnou měrou. Takže eh, bychom to možná mohli brát vážněji a podívat se na to. A zvážit to, protože mm, to se bude vztahovat na mm, ty, kteří jsou zaměstnáváni ze strany vlád. Tak to je první věc, kterou jsem chtěla říct. Myslím si, že bychom měli, eh, neměli zapomínat na to, že účelem je eh, stanovit minimální práva, tak abychom posílili eh, předvídatelnost a v těchto zaměstnaneckých zaměstnání. Tedy musíme přijmout to, že členské státy budou chtít udělat více Ehm, splnit toho více a to je naprosto v souladu s tím, jak pracujeme my. Ehm, tato směrnice vlastně stanovuje minimální požadavky napříč ehm, Evropskou unii a členské státy se pak tomu přizpůsobují anebo to zapracovávají eh, podle svých národních úprav či okolností. A eh, proto si myslím, že nemusíme dělat všechno, ale měli bychom vytvořit dobrou základnu eh, a nepokoušet se provázat, propojit vše. Velký problém Eh, pro mě představuje eh, eh, používání výrazu zaměstnanec, pracovník. Možná bychom tady měli říkat zaměstnanec. Já vím, že svět práce se značně změnil a že tady máme různé typy práce, aktivit, ale vlastně se pokoušíme o následující. Chceme najít nějaký vztah mezi zaměstnanci a jejich zaměstnavateli. Všichni zaměstnanci jsou pracovníci, ale ne všichni pracovníci jsou zaměstnanci. E, takže si myslím, že e, pokud tady hovoříme o zaměstnavatelích, a e, tak neříkáme bosové nebo nepoužíváme jiných výrazů, které nejsou úplně přesné. Mluvíme konkrétně o zaměstnavatelích a o zaměstnaneckých vztazích. A na druhé straně máme zaměstnance eh, employee, tedy mé pozměňovací návrhy, celá řada z nich eh, chce vlastně vyčlenit slovo eh, pracovník a dát tam slovo zaměstnanec, protože to je přesnější výraz definice. Naprosto chápu, že je zapotřebí eh, pracovat na tom, aby eh, lidé eh, byli ochráněni v různých formách zaměstnaneckého poměru, ale myslím si, že mm, toto se vztahuje k tomu, že rozšíříme definici zaměstnance, než že bychom ji změnili na pracovník, což je velice mlhavé. A mm, pak to není úplně právně závazné, takže prosím, pokud bychom to mohli změnit a hovořit tady o employee zaměstnancích. A víme, že národní definice už byly uspůsobovány po minulých letech a jsou tu tarifní smlouvy a celá ta jurisdikce bere v úvahu to, že máme nové formy práce a že se to mění v národních systémech zabezpečení a toto uznávám. A pak je tu ještě další oblast, která mi leží na srdci, tato směrnice se nepokouší, nepokrývá věci, které už jsou pokryty ve směrnicích jiných. Takže například ehm, tady máme ehm, směrnici o ehm, agenturní práce, máme směrnici o vysílání pracovníků, takže postarajme se o to, abychom tady nerozšiřovali tyto věci, abychom pokrývali obě oblasti, když už se nám podařilo dosáhnout zhody v tomto. A do, částečně to říkám, protože je to velice důležité, e, e, velice obtížné pro zaměstnavatele, e, když se snažíte naplňovat požadavky legislativní, když máte všechny tyto rozpory před sebou, tedy směrnice o agenturním dočasném zaměstnávání pracovníků říká, že tady musí být nějaké předvídatelné podmínky, jiná zase říká něco jiného. Takže můj přístup k jakékoliv legislativě zvláště eh, na poli eh, práva zaměstnanců, je, spočívá v tom, aby to bylo dobře chápáno, eh, aby i malí podnikatelé, kteří se pokoušejí být dobrými zaměstnavateli a musí zaměstnávat lidi, aby se byli vědomi této legislativy, s kterou musí držet krok a naplňovat ji. Snažíme se, mm, mm, oni se snaží pochopit, co udělat, aby byli dobrými zaměstnavateli podle této legislativy. Tak a konečně jsem, jsem začlenila pozměňovací návrh týkající se eh, školení. A toto konkrétně je to, je to praxe, která ve Velké Británii eh, je, platí jako taková mm, mm, pilotní, eh, jsou to pilotní eh, projekty. Někdy mají uhladit cestu k, k, k školení. Jsou to podmínky, kdy zaměstnavatelé by měli být placeni za to, že třeba provádějí tato školení to je vše, co jsem teď chtěla říct. Budu se těšit na další spolupráci na této složce. Děkuji. Děkuji, paní McIntyre. A pak předávám slovo um, pan Vesmejo z QNGL. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve jsem chtěla poděkovat eh, zpravodaji za jeho práci, pogratulovat mu vynakládá velké úsilí pro to, aby vznikl vyvážený text. A také bych chtěla poděkovat za práci ostatních stínových zpravodajů, kteří eh, se myslím, která se myslím ubírá v podobném směru. Jednání už začala před letní pauzou a je to ještě předčasné, abychom z toho vyvozovali závěry, ale myslím si, že tady je jasná vůle eh, nalézt koncens a to už je dobrá výchozí pozice. Vidím to stejně tak jako zpravodaj že bychom celý tento proces měli trošku zeštíhlit a abychom ho eh, posunuli kupředu a abychom mohli včas ukončit eh, úkoly, které jsou velice důležité pro svět práce a pro eh, zaměstnance a jejich zaměstnavatele. Rád bych poukázala na některé aspekty a osvětlila některé otázky. Budeme mít ještě setkání stínových zpravodajů a tam přednesu další aspekty pro nás je velmi důležité to, aby nebyl vyloučen žádný zaměstnanec z eh, žádného práva, které je zakotveno v této směrnici. Tady eh, se třeba podíváme na oblast odměňování a rámec, v jakém je to implementováno. Tady máme několik eh, problematických aspektů a v tomto směru budeme pracovat dál. Tedy zkušební doba je pro nás také klíčovým prvkem. Hledáme tady nějakou formuli, nějakou, nějaký způsob, jak to vyřešit. A jak už bylo řečeno, je velmi důležité, aby všichni zaměstnanci a zaměstnankyně nezávisle na eh, lhůtě eh, svého zaměstnaneckého poměru, mm, aby měli právo eh, na eh, na, aby mě, mohli užívat všech práv, která jsou zakotvena v této směrnici, tedy odpovídající ochrana. Zkušební doba Eh, musí odpovídat profesní kategorii tohoto zaměstnaneckého poměru, ale zkušební doba nesmí být zase příliš dlouhá. A navrhujeme, aby tato doba nebyla nikdy delší než 6 eh, měsíců. I pro ty nejvyšší kategorie. V každém případě to musí být od začátku jasné, že zaměstnanci ve zkušebním poměru eh, budou mít stejná práva jako ostatní. Dále další vzdělávání, tady je taky pár aspektů. Myslíme si, že e, toto by mělo e, probíhat v normální pracovní době a na tom budeme i nadále trvat. Všechno, e, co je povinné pro zaměstnance, zaměstnavatele, takže není možné, aby zaměstnanec nebyl placen, když je kvalifikován v rámci pracovní doby, tak aby mohl zvýšit svou kvalifikaci. Důležité je také tato neregresní doložka, Eh, tady jsme eh, se tomu zase začali věnovat, ale trváme na tom, aby žádný zaměstnanec, až bude tato směrnice uvedena do praxe, aby se nedostal do situace, eh, která se značně zhorší. Tedy tato klauzule o nezhoršení situace, to musíme ještě odsouhlasit s národními legislativami, je to velice důležitý prvek. Také eh, nám dělají starosti jednotlivé definice, o tom se už mluvilo, protože jsou tu zcela nové formy eh, zaměstnaneckých eh, poměrů a souvisí to s celou řadu nových prvků, stojíme tady před novými potížemi. Najít definici je obtížné. Myslím si, že třeba platforma zaměstnanců, kterých dneska existuje spousta, Toto nesmí být z definice vyloučeno, protože jinak nebude možné um, uplatňovat práva, která jsou obsažena v této směrnice. Ale co mi více leží na srdci, je definice zaměstnavatele, protože to také může být rozhodující Mm, pro to, jak bude tato směrnice aplikována, jestli to bude jedna mm, práce nebo více mm, eh, prací, více aktivit. Musíme dbát na to, jak bude vypadat eh, znění této definice, aby nevznikaly mezery legislativní, které eh, později bude, nebude možné jen tak lehce zaplnit. A závěrem bych ráda řekla, že nepochybujeme o tom, že zaměstnankyně a zaměstnanci například eh, eh, rybáři nebo eh, lidé, kteří pracují v domácnostech, aby nikdo z tohoto nebyl vyloučen. Jde i o umluvu EOL 97 pro zaměstnance v domácnostech. To všechno musí být ještě ratifikováno. Tak, ještě bych se chtěla trošku věnovat politické diskuzi a chtěla bych říct, že mezery legislativní, to je něco, čemu se musíme vyhnout, protože by pak bylo těžké je eh, v budoucnu přemostit. Je také důležité, abychom nestráceli čas a aby tato norma nestratila na významu, než uběhne lhůta pro její eh, implementaci. Tak myslím si, že v tomto ani žádné problémy nebudou. Ale ještě poslední věc, eh, takové prohlášení o záměru. Eh, chtěla bych poukázat na tom, že každý prvek, který je obsažen v této směrnici, se bude, musí odrážet v národní legislativě, ale základním cílem musí pochopitelně být eh, kolektivní jednání, ehm, sociální dialog, tedy ústřední role sociálních partnerů, ta tady musí být potržena. A i v tomto ráci toto to musí hrát velmi důležitou roli. Děkuji. Thank you. Uh, eh, I... Děkuji. Vidím, že pan Meclič je tu za zelené. To znamená, že e D tu není zastoupena a ENF také ne. Což znamená, že není přihlášení řečníci. Paní Jazlověcká je první, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Jako všichni ostatní jsem přesvědčena, že směrnice o transparentních pracovních podmínkách v Evropské unii musí být přepracována. Svět práce se mění, pracovní podmínky se mění a legislativa se musí přizpůsobit tomuto tempu. Nicméně některá ustanovení podle mého názoru neplní tento úkol. Mám na mysli zejména definice vztahu zaměstnanosti a mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Ta situace se liší v členských státech. Členské státy mají vlastní definice a definice na úrovni Evropské unie nebude fungovat, pokud nevezme v úvahu jednotlivé rozdílnosti. To vyvolá právní chaos. Náš zpravodaj Enrique hovořil o nutnosti přesnosti a má úplnou pravdu. Existuje tolik modelů zaměstnanosti, že budeme muset o zaměstnání hovořit. Pokud jde také o podmínky zaměstnání, velmi často flexibilita je požadována, protože zaměstnavatel obecně hovoří o pracovních podmínkách při pohovoru a písemné dokumenty se objeví až následně. A já se domnívám, že zaměstnavatel by měl mít týdenní lhutu, během níž by měl tyto dokumenty poskytnout. Domnívám se, že písemná informace pro vyslané pracovníky by měla být dostupná na internetu a mělo by být možné sledovat transparentnost eh, pracovních podmínek na vládních internetových stránkách. V oblasti dopravy opět eh, se mi zdá, že pokud eh, se máme posunout k transparentnějším pracovním podmínkám, tak to vůbec není špatný nápad. A nejsem si jista, zda nutně potřebujeme zdvojovat legislativu, která už existuje jinde. Na, příklad, co se týče legislativy, která se týká dílčích pracovních úvazků. Já se těším na spolupráci s Enrikem a s dalším, dalšími a těším se, že to ukončíme do konce našeho mandátu. A nyní pan Bach, máte slovo. Já, vielen Dank. Děkuji. Jsem potěšen, že mohu konstatovat, že eh, je jistá míra schodného pohledu a je tady duch spolupráce um, na rozdíl od třeba sociálních partnerů, kde panují velké rozdíly, rozdíly v přístupu. Byl tady naznačen problém definicí a já si myslím, že navzdory problémům bychom se měli snažit přistupovat k tomu otevřeně a pokusit se přesto nalézt nějaké řešení. Obávám se, že když bychom to neudělali, tak by soudní dvůr jednoho dne musel vykonat práci za nás, to znamená eh, zahrát si na zákonodárce. Tak by to být nemělo. Osoby samostatně výdělečně činné by měly být ze směrnice vyňaty, ačkoliv musíme dbát samozřejmě na to, aby ta zdánlivá eh, činnost OSVČ, eh, aby k tomu nedocházelo, eh, těch nula hodin a pay to fly, to je něco, co by nemělo být eh, podle mého názoru dovoleno. Zásadní informace, práce na zkoušku a tak dále. A to jsou informace, které by měly být poskytovány od prvního pracovního dne a všechny ostatní informace nejpozději po 15. dni. Zejména se musíme také věnovat zprostředkovatelským agenturám, eh, protože tam není přímý kontakt mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale přechází to nebo eh, probíhá to prostřednictvím eh, třetí osoby nějaké agentury a o to se musíme náležitě postarat. Návrh komise je směrnicí a mm, proto by mělo být upřesněno, to, co tady zmínili eh, kolegové, jakou roli budou hrát sociální partneři v kolektivních eh, smlouvách a v podobných eh, smlouvách. Také pracovní inspekce musí být podrobněji zahrnuty do textu. Je potřeba tam mít dostatek pojistek a také musí být ošetřeny sankce. Děkuji. Thank you, Děkuji, paní Šojdrová. Děkuji mnohokrát. Děkuji za prohlášení. Zpravodaj souhlasím, že potřebujeme posílit eh, práva pracovníků, ale neměli bychom vytvářet nové překážky. Předložila jsem několik pozměňovacích návrhů v tomto směru. Navrhuji odstranění definice EU. To je jeden z mých pozměňovacích návrhů. A také vítám závazek našeho zpravodaje pana Šambona, nalézt eh, nové, možná lepší kompromisy. Možná tudy vede cesta. A vidím tu velmi kontroverzně nebezpečné definice u pracovníků, takže snad budeme schopni změnit tyto definice. A samozřejmě dávám přednost eh, vylepšené verzi, protože musíme zlepšit podmínky. Více transparentnosti, větší míru jistoty pro zaměstnavatele, ale také pro zaměstnance. Protože nemůžeme se obejít bez zaměstnavatelů. Takže věřím, že se budeme moci ubírat touto cestou. Děkuji. Děkuji za tuto úvodní rozpravu a nyní asi dám slovo zástupcům Evropské komise. Je to pan Olson, prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji vážení poslanci a poslankyně za to, že jste nás dnes pozvali. Je to skutečně čest radost pracovat na této věci, protože to ukazuje sílu evropského rozhodovacího procesu. Jak víte, komise předložila návrh velmi krátce po schválení pilíře. Rada odvedla skvělou práci. Za půl roku poskytla své stanovisko a nyní vidíme, jak vy a zpravodaj Stinový a celý výbor uh, urazili velký kus cesty ve velmi obtížné a náročné otázce. A jak jsme slyšeli, je tu, jsou tu důvody pro optimismus, eh, protože máme hodně společného. Takže to je velmi pozitivní a já si myslím, že řada z nás za komisi. Skutečně jsme hrdí na to, že můžeme pracovat na této věci. Chci zejména poděkovat jménem předsedy Junkra a komisařky Tysenové, kteří se velmi zajímají o tuto otázku. Chci poděkovat zpravodaji za veškerou odvedenou práci, za jeho kolegy, za celý vý... a chci poděkovat i celému výboru. To je skutečně silný pokus se vyrovnat s touto otázkou a projevuje se zde vnímavost pro tyto otázky. V kostce, jak víte, krize vedla k velké diverzifikaci na trhu práce a současně dochází k digitálnímu vývoji. Abych to zkrátil, to vše vedlo k velmi pestré situaci na, na trhu práce, což je těžko uchopitelné pro zaměstnance, zaměstnavatele i státní zprávu. A máte na vybranou. Můžete to řešit jednotlivými smlouvami, anebo se snažit o to, o co se snažíme my zde, e, pokusit se o takový zastřešující systém na základě určitých politických zásad. A my jsme to jasně naznačili skrze definice pracovníka, evropská definice pracovníka vycházející z praxe, což je historický vývoj a opravdová příležitost pro evropský postup. Zakotvit to na evropském trhu práce. Potom tu máme transparentnost, která by měla přispět zejména u těch eh, ohrožených eh, profesí, deliver, eh, ty, kteří pracují v službě deliveru a všichni, kteří jsou ve velmi nejisté a vratké situaci a nevědí, zda budou mít práci v následujících měsících, neznají svá práva takže třeba, aby měli informace od prvního dne. A komisařka Tysenová, je, ten první den je skutečně důležitou otázkou. První den na pracovišti, první den v práci. To je třeba mm, jasně říci. A potom otázka upravit, musím říci skromné, ale důležité, minimální práva pro zranitelné pracovníky, kteří jsou v, proba, v rámci probace, v rámci výcviku, a, abychom zabránili eh, zneužívání. A zpravodaj to zhrnul velmi kvalitně a jak už jsme řekli, ty změny se ubírají směrem, který směřuje ke kvalitnímu kompromisu. Takže jsme velmi optimističtí. Dvě věci bych chtěl komentovat. Jednou z nich je úloha sociálních partnerů. V návrhu komise se skutečně snažila dát silnou roli sociálním partnerům, aby se přizpůsobili. A některé, některé modely sociálního partnerství jsou, jsou tak silné, že narážíme na určitý kontrast, na určitý rozpor s návrhem. Avšak zde musíme nalézat eh, v návrhu, který bude pro celou Evropskou unii. A ne všechny sociální modely mají takovou sílu. Je to tedy opravdová výzva, ale já vím, že eh, zpravodaj se s tím bude také chtít vypořádat. A ještě poznámka k překryvu se stávajícími směrnicemi. Věříme, že návrh nebude problematický z hlediska dalších směrnic a že je koherentní s dalšími směrnicemi, protože upravuje zásady a nezabíhá do eh, specifičnosti zkrácených uvazků a podobně. Chci jenom říci, že se může zdát, že tu jsou překryvy, ale ani pro radu to nebyl problém. Takže zabýváme se tím velmi podrobně, pokud to bude nutné. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Někdo další chce něco doplnit? Ano. Vrátíme se ke zpravodaji ještě, abychom ukončili tuto rozpravu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A teď budu hovořit anglicky a španělsky, aby to bylo napřímo. První věc. Dotknu se velmi konkrétních věcí, protože teď eh, se budeme zabývat tím, co zde zaznělo. Kolegyně z EPP, kolega z EPP, děkuji za podporu a za jeho slovo. Samozřejmě je důležité, když připravujeme zákony, tak já zde chci jenom připomenout tvar této směrnice. Ta ukládá nebo zakládá práva a nevytváří nějaké zákonníky práce. Ani ne na evropské úrovni a samozřejmě také ne na vnitrostátní úrovni. Ale aby to bylo možné, tak vám chci oznámit, že už jsem začal pracovat s právním týmem, který bude samozřejmě přítomen na našich jednáních. A můžeme dokonce i požádat, až dospěme k dohodě, zda je to právně konzistentní z hlediska formulací. Takže jsme si vědomi, že musíme být přesní a musíme být v souladu s tím, co by měla směrnice vyjadřovat. Kolega Gas SAD mi připomněl něco, co už bylo řečeno a zejména to zmínil kolega z EPP, který velmi důrazně při našich jednáních trval na tom, abychom zdůraznil, a lepší to říct si třikrát než dvakrát, že kolektivní vyjednávání a sociální dialog je zásadní a je třeba, aby byl vždy přítomen. A samozřejmě v některých zemích, a já to dobře vím, protože to jsou vzory, a nevím, proč se toho bojí, transpozice do aby byla tedy efektivní, aby byla v souladu s charak- právním charakterem směrnice, a hovořím také o Švédsku, paní předsedkyně, musí být v souladu se zásadami sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. Takže kolektivní vyjednávání tam bude, kolikrát budete chtít, a budu to také zdůrazňovat, že jsme připraveni na veškerou transpozici do vnitrostátního právního rámce. Může to být v oblasti kolektivního vyjednávání, může to být i v dalších oblastech eh, pracovně právní praxe. A k tomu, co zde zaznělo o jednotlivých zájmech, já jsem radikálnější než to, co jsem zde slyšel. To uznávám. Nejen si přeji, aby nikdo, kdo si to nezlouží, byl vlastně vyňat z těchto práv. A nejen by to mělo být eh, jasně uvedeno, co možná nejméně nejméně výjimkami. Ale chci také zamezit tomu to, co bych mohl nazvat právním dumpingem. A co tím mám na mysli? Nepřeji si, aby tím, že poskytneme zemím pravomoc definovat to či ono podle určité definice, kdo je tedy pokryt těmito právy. Nechci umožnit, aby tito lidé byli vyňati z této formy ochrany. Nechci říci, aby některá země mohla říci, ten pracovník, který, který rozváží pici pro deliveru, tak prostě není pokryt touto legislativou. Ať tomu budete říkat ve vnitrostátním právu jakkoliv nebo v kolektivním vyjednávání, pokud je závislý, a tady odpovídám tak trochu paní McIntyre, pokud je ekonomicky závislý, organizačně závislý, anebo hierarchicky závislý, jakkoliv, tak musí být pokryt a můžete tomu říkat, jak chcete na národní úrovni. A proto tím také sleduji touto myšlenkou řeš... nemít eh, ten eh, takovou snahu prostě něco nadefinovat eh, příliš komplikovaně ve vnitrostátním právu. Charakteristika, tady chci od, odpovědět paní McIntyre. Ta charakteristika by měla být jasná. A pokud fyzická osoba má tyto charakteristiky, tak je pokryta. A tak to bychom měli v naší skupině pracovat a to jsem chtěl zveřejnit, aby mě bylo dobře rozuměno. Nikdo by se neměl nikdo by prostě neměl z toho vypadnout z té ochrany. A já jsem tomu dobře rozuměl a samozřejmě jsem si jsem rozuměl kolegyně z GUE, co se týče kolektivního věnávání, tedy odborná příprava, která by byla placena, tedy s tím souhlasím a samozřejmě řadou, na řadě otázek budeme pracovat, nechci je zde rozvádět. A také vystoupení kolegyně z EPP, nikoli Stinové. Ano, Převzal jsem obavy pana Bacha, pokud jde o tu zprostředkovanou práci. S tím jsou vždy problémy. Ty agenturní pracovníci. A jedná se nejen o ekonomické, ale o organizační záležitosti a souhlasím s tím, že se tím musíme zabývat a budu chci podporovat za podporu a velmi chápu, že to je velmi citlivý problém. A to, co řekla Danuta kolegyně zde, souhlasím také s tím, že zaměstnavatele jsou tam také uvedeni a velmi upřímně, jak už jsem řekl, já si nepřeji, aby vznikl nějaký právní mechanismus, který by vyřazoval tyto lidi. A pro malé a střední podniky neměli bychom to přehánět, pokud jde o rigidnost. A to mám také na paměti. Je samozřejmě důležité, aby existovaly v našem modelu společnosti, ale musí mít možnost co nejlépe vykonávat svou práci a to vše co zde zaznělo, zaměstnatelé mají mou úctu a věřím, že pracovníci si myslí to samé, také mají moji úctu. Takže děkuji komisi. podporuji to, co zde bylo řečeno. Není to jenom čest a radost pracovat na této otázce, ale pro nás, pro všechny, je to povinnost. Je to povinnost, kterou máme vůči naší společnosti, vůči našim voličům. Já nevěřím nějaké, nepatřím k nějaké straně, ne, nemusím dodržovat stranickou disciplínu, můžete mi říct si všechno a nesmí to být proti mému přesvědčení, ale musím říct si, že komise chtěla skutečně maximálně využít eh, tuto záležitost, aby vznikl nová evropská definice pracovníka. A myslím, že pokud toto je přání, tak to bude velmi obtížné a měli bychom se vrátit k charakteristikám tohoto vztahu. Ať eh, soudy čas od času vytvářejí tyto definice, protože jinak uvidím, že ty jednotlivé národy se zapřou a budou tedy v situaci, která je zablokovaná. Tedy snažme, jsme, snažme se o to dospět k něčemu, co by nemělo být nedotknutelné a to by bylo pro nás obtížné. To by bylo velmi náročné a obtížné. Děkuji vám. Thank you very much, Mr. Děkuji, pane Chalvy Šambon. A děkuji také ostatním, kteří se zúčastnili této diskuze o komplikovaném, ač eh, velmi důležitém tématu. Hlasovat na výboru MPL proběhne 18. Eh, října, takže máme i nadále čas eh, tyto věci řešit a nalézt co nejlepší řešení. Nyní nastává čas oběda. Ovšem připomínám, že se setkáme v 15 hodin odpoledne a ne ve 14.30. Budeme diskutovat o Evropském sociálním fondu Plus a proběhne také workshop. Já doufám, že to pro vás bude dostatečně zajímavé a důležité, abyste eh, se zúčastnili. Jde o mnoho peněz a je to velice důležité pro náš výbor. Zatím eh, jsme si s tím poradili velmi dobře. Takže 15 hodin dnes odpoledne vás ráda uvítám zde na našem výboru. Zatím děkuji.